Ja, guten Tag. Dobrý den, vítám vás velmi na prvním zasedání rozpočtu pro počtovou kontrolu v novém roce. Všem mám přeji šťastný nový rok. Prosím, usaďte se, omlouvám se. Máme velmi naplněný program a proto musíme začít i hned. Ještě jednou vám přeji šťastný a úspěšný nový rok. A tím zahájím i hned eh, pořad jednání. Nikdo mi neoznámil žádné přání na změnu a tím je tedy pořad jednání přijat v navržené podobě. U bodu dvě odkazuji na Cont News, to jsou ty jazyky, které jsou k dispozici. A ještě připomínám, že dnes v 17.30 máme společné zasedání s výborem pro vnitřní záležitosti o tématu OLAF a EPO, to je e, Úřad Evropského státního žalobce a je to důležité zasedání a proto musíme skončit skutečně přesně. Rovněž vám chci sdělit, že doporučení koordinátorů mne byla předložena a byla rozeznána již 14. prosince. A tím jsme u bodu který se týká obnovy účetního dvora. Dnes jsou zde dva kandidáti, irský kandidát a kandidátka ze Švédska. Srdečně zde vítám pana Murphyho, irského kandidáta, kterého známe již dlouhou dobu, neboť pan Murphy byl eh, zaměstnancem účetního dvoru. A od té doby, co já jsem na tomto výboru, je to poprvé, kdy zaměstnanec účetního dvoru, který tak dobře tu problematiku zná, má být zvolen členem účetního dvora Tak to povýšen. Proto musím říct, že se těším na spolupráci s vámi a i hned vám předám slovo, abyste mohl pronést váš úvodní projev a pak budeme mít výměnu názoru s kolegy a s panem Stravedajtem Tarentem. Prosím. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci výboru pro rozpočtovou kontrolu, dámy a pánové, je pro mě e, ctí a e, poctou se vám představit e, jakožto irský kandidát na člena účetního dvora na základě veřejně oznámené veřejné soutěže. Chtěl bych vám představit své kvalifikace, zkušenosti a motivaci, proč chci být jmenován členem účetního dvora. Mám za sebou dlouhou a bohatou kariéru přes 30 let v sektoru veřejného auditu. Jsem certifikovaným účetním kvalitním a certifikovaným interním auditorem. Získal jsem eh, profesní kvalifikaci na národní úrovni v kontrolním eh, úřadě, eh, což je irský úřad nejvyššího auditu a také na evropské úrovni v Evropské komisi a účetním dvoře. Mám rozsáhlé znalosti auditních standardů a metodologie a v kariéře jsem se zabýval dodržováním finančních předpisů a výkonnostními audity. Eh, poprvé jsem eh, zakusil mezinárodní prostředí v době, kdy se irský nejvyšší auditní úřad účastnil eh, schůzí Eurocontrol v Bruselu a v Radě Evropy ve Štrasburku to mě motivovalo k tomu, abych eh, vstoupil do Evropské komise, do oddělení interního auditu DG ECFIN, kde jsem byl šest let vedoucím oddělením a byl jsem také nominantem komise eh, v auditní radě Evropského investičního fondu. Domnívám se, že práce v Evropské komisi přímo pod generálním ředitelem mi dala jinou perspektivu a dala mi vhled do toho, eh, jak tato instituce funguje na operační úrovni a také e, jaké problémy musí e, řešit. Což byla zkušenost, která pro mě byla nesmírně užitečná, když jsem se přesunul do účetního dvora. V účetním dvoře jsem byl více než čtyři roky eh, vedoucím eh, soukromé kanceláře eh, člena účetního dvora v komoře 2. Zabýval jsem se investicemi pro soudržnost, růst a inkluzi. Tím jsem získal povědomí o tom, jak účetní dvůr funguje a také jsem se účastnil mnoha interakcí s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, včetně výboru KONT a Tyto eh, interakce spočívaly v prezentací zpráv účetního dvora na téma, jako jsou mikrofinance, záruka pro mládež a finanční nástroje. V květnu 2017, jak už paní předsedkyně zmínila, jsem byl jmenován ředitelem Komory 4, regulace trhů a konkurenceschopná ekonomika. Eh, zkušenosti z funkce ředitele eh, zahrnují podporu členů komory 4 při plnění jejich úkolů a příprava každoročního eh, pracovního programu dvora, zpravování personálních zdrojů a kvalita kontroly výstupů této komory. Vážení poslanci, eh, je obecně známo, že se nacházíme v kritické chvíli, kdy je potřeba eh, znovu obnovit důvěru evropských občanů. Eh, tito daňoví poplatníci musí mít jistotu, že evropské fondy se používají podle pravidel a že plní očekávané výsledky. Účetní dvůr v tomto ohledu hraje klíčovou roli a má-li být důvěryhodný, musí být plně nezávislý, počínaje členy účetního dvora. V průběhu mé kariéry byla nezávislost a nestranost vždy eh, nutná pro konkrétní funkce, které jsem zastával a také z důvodu etických požadavků mé profesní kvalifikace. Jestliže má nominace bude úspěšná, budu plně eh, naplňovat eh, etický kodex členů a budu i nadále vždy jednat s integritou. Další otázka, kterou považuji za nesmírně důležitou pro účetní dvůr, je jeho vztah eh, s politickými aktéry a s nejvyššími auditními institucemi v členských státech. Pokud jde o politické aktéry, zejména je důležitý vztah s výborem pro rozpočtovou kontrolu. Podle mého názoru hraje tento výbor zásadní roli v nastavování transparentnosti a odpovědnosti. Výstupy účetního dvora, tedy e, výroční a zvláštní zprávy, přispívají k práci vašeho výboru, včetně procedury absolutoria, e, pomocí níž se skládají účty komisi. Pokud jde o výstupy, větší důraz, čím dál větší důraz důraz se klade ze strany účetního dvora na aspekt výkonnosti, který je zásadní vzhledem k tomu, že komise silně razí rozpočet eh, orientovaný na výsledky. Eh, kromě aspektu ekonomiky, eh, efektivity a účinnosti je také čím dál více potřeba pokrývat další tři E, tedy ekologii, etiku a rovnost, equality. Abychom naplnili tyto potřeby výboru KONT a dalších a abychom co nejlépe přispěli k rozhodovacímu procesu, účetní dvůr musí včas vydávat zprávy s jasnými závěry. Budu-li jmenován členem, budu podporovat probíhající úsilí o zkrácení e, doby přípravy zvláštních zpráv, ale aniž by to šlo na úkor kvality. Při e, zavádění nových produktů, jako jsou briefingové dokumenty nebo e, landscape reviews, je to vítaným eh, vývojem, protože dvůr tak bude flexibilnější a relevantnější. Každá evropská instituce má svou roli a účetní dvůr musí zajišťovat svou nezávislost eh, a přitom věřím, že eh, se navýší úroveň interakce s výborem KONT, zejména s ohledem na výroční pracovní program dvora. A také pokud jde o účast na misích výboru KONT, tak abychom vzájemně chápali eh, svá očekávání. Udržování a zlepšení vztahu mezi eh, účetním dvorem a nejvyššími auditními institucemi členských států je také velice eh, důležité, vzhledem k tomu, že 80 evropského rozpočtu se implementuje pod sdílenou správou. Budu-li jmenován, budu podporovat probíhající spolupráci prostřednictvím kontaktního výboru a budu podporovat sdílení metodologií a přístupů, včetně potenciálu ke kooperativním auditům. Eh, na základě své profesní zkušenosti, nezávislosti a nestranosti doufám, že poslanci výboru schválí mou nominaci a vloží ve mě svou důvěru a jmenují mě členem účetního dvora. Děkuji moc krát za pozornost a uvítám vaše otázky. Já, herzlichen. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan zpravodaj kolega Tarant. Eh, thank you, madam. Děkuji vám, paní předsedkyně a děkuji vám, eh, pane Murphy, za váš úvodní projev. Já jsem zatím spokojený s lednem 2018, eh, protože my jsme měli příznivý názor ještě předtím, než jste odpověděl na naše otázky a to proto, že Irsko, jakožto země, jako členský stát, jestli to chápu správně, vás nominovala na základě eh, veřejného tendru v podstatě, na základě veřejné soutěže, což je zásadní rozdíl oproti eh, procedurám, eh, se kterými většinou máme tu čest. Vlády většinou nezapojují až tolik veřejnost. A má první otázka zní, Mohl byste nám trochu osvětlit, eh, jak eh, irská vláda došla k takovéto pokrokové metodě v 21. století? Bylo to těžké, bylo to pro vás bolestné ji podstoupit, nebo to bylo jednoduché? Takže to je první otázka a pak mám ještě jednu. Eh, paní předsedkyně, tu si nechám na později. Indeed, I think... Tak já mohu potvrdit, že to byl v podstatě veřejný tender. Byla to veřejně inzerovaná soutěž, která byla otevřená v podstatě všem irským občanům. A e, došlo v podstatě k výběru prostřednictvím e, tříčlené výběrové komise složené z generálního tajemníka vlády, e, generálního tajemníka ministra financí a dalších. Potom tam byla bývalá soudkyně nejvyššího soudu a potom eh, bývalý komisař pro eh, příjmy, který je nyní eh, členem veřejného think tanku. Takže takto vypadala ta výběrová komise. Bylo potřeba zaslat CV a motivační dopis. Potom byly provedeny pohovory s užším seznamem kandidátů, kterých bylo asi 60, a potom vznikl další užší seznam, který byl zaslán vládě a na, na jeho základě došlo k rozhodnutí. Takže Eh, tak to vypadala ta procedura a bylo to podobně bolestné jako jakékoliv jiné výběrové řízení, tak bych na to asi odpověděl. Uh, but, uh, let me, let me... Tak já mám ještě doplňující otázku. Co si osobně myslíte? Měly by ostatní členské státy napodobit tento irský přístup? Nemůžeme změnit smlouvy, ale Měli by také vybírat kandidáty prostřednictvím takovéhoto eh, otevřeného výběrového řízení? Eh, já osobně bych byl pro. A pokud souhlasíte s mým hlasem, tak co máme udělat, abychom je k tomu přiměli? Tak vzhledem k tomu, že tady sedím, tak eh, souhlasím s vaší volbou. ne, jak správně říkáte, podle smluv je na členských státech eh, jmenovat, koho si přejí, je to jejich výsada. Eh, nejste určitě první člověk, který to říká. Často se říká, že tento proces irské vlády byl dobrý, že je to eh, osvědčený postup vhodný k šíření a samozřejmě můžete povzbuzovat ostatní členské státy, aby ho převzali, ale v konečném důsledku je výsadou členských států si to určit. Um, Děkuji. Takže možná doplníme zprávu o třetí bod, a sice, že výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá členské státy, aby věnovali pozornost irskému modelu a pokud možno, aby e, se jim řídili. To by byl můj názor zpravodaje. Potom dále. Pokud jde o každodenní aktivity a práci účetního dvora, zmiňoval jste ve svém úvodním projevu, že jsou důležité vztahy s politickými aktéry a zejména s výborem KONT. A pokud si to pamatuju správně, tak v písemných odpovědích říkáte také, že byste rád byl proaktivní v těchto vztazích, což já bych vítal. Protože ani v nejtemnějších snech nechci myslet na to, co všechno by se mohlo stát při eh, vynakládání evropských prostředků. Takže jak přesně to chcete dělat? Jak přesně chcete oživit eh, vztahy mezi naším výborem a účetním dvorem? tak já myslím, že to eh, závisí především na navazování osobních vztahů, což znamená pravidelná komunikace eh, mezi eh, členy účetního dvora, kteří mají určité úkoly a poslanci, kteří mají zájem o určitá témata. Takže od samého počátku jedním z úkolů je setkávat se s poslanci výbory KONT, pakliže je zajímá nějaký aspekt naší práce, a e, ten e, člen, který píše zprávu, musí samozřejmě zůstat nezávislý, e, nicméně může zohledňovat určité body, může říci, tohle je velice dobrá připomínka, která nás nenapadla a tak dále. Takže v podstatě je potřeba budovat průběžně vzájemné vztahy a myslím si, že komunikace je nejlepší způsob. A jak jsem už říkal v písemných odpovědích, tak už byly situace, kdy se členové účetního dvora účastnili misí výboru kont. To je zase velice e, užitečné, buduje to vzájemné vztahy a zároveň to zlepšuje povědomí o tom, jaká očekávání vzájemně panují a jak, jaké jsou limitující faktory na obou stranách. Takže tohle si myslím, že by byl pozitivní způsob, jak jednat. Děkuji mnohokrát. Ano, je to velice inovativní metoda výběru kandidátů a velmi je to doporučuji, aby to ostatní takto zopakovali. Pokud bychom měli nějaké přání, výjima toho, že bychom byli rádi, aby byly dominovány ve větším počtu ženy, tak si také přejeme, aby výběr kandidátů byl transparentnější, abych to řekla takto opatrně. Mám tady návrhy, nebo kolegy, kteří si přejí vystoupit, kolega Hayes. Děkuji, paní předsedkyně, a já eh, chci eh, přivítat pana Murphyho dnes eh, na našem výboru. A děkuji nejen za tu prezentaci, ale také za velice obsáhlé a vyčerpávající odpovědi na naše otázky. Je vidět, že jste nejenom sebevědomý člověk s velkými zkušenostmi, ale taky ta nominovací procedura, to je něco, co skutečně vítáme. Vítáme to, že takovéto eh, rozhodnutí je otevřené lidem v našich českých zemích. Mám tady dvě otázky a neptám se každého, ale pokud by vaše nominace nebyla úspěšná, kdyby z jakéhokoliv výboru, eh, z jakéhokoliv důvodu, eh, kdyby tento výbor nebo plénum vás neschválilo, stáhl byste se z kandidatury? Druhá otázka. Eh, nemáme náhodou příliš mnoho zvláštních zpráv? Vím, eh, že eh, naši předsed, naše předsedkyně se usmívá, pač ví, co chci říct. Hovořil jsem o tom, jak jste zmínil, naše plánování, to prostředí a tak dále a de facto vztahy mezi institucemi. Tak máme těch speciálních zpráv hodně nebo ne? A poslední otázka. Pokud by některá z agentur, které auditujete, by neposkytla dostatek informací a dokumentace, eh, jak byste v tomto případě postupoval? Protože to je skutečně zásadní pro eh, náš přístup k agenturám, eh, o kterých se píše zprávě. Ano, děkuji, děkuji za to přivítání a děkuji tedy za vaše otázky. Ta čtvrtá otázka, jestli bych stáhl svoji eh, kandidaturu, myslím, že i v tom dotazníku jsem řekl, že ano. A také eh, já tedy eh, doufám, že přesto tedy dostanu důvěru a tady de facto mezi eh, členy výboru Kond a, a dalšími poslanci. Eh, tam je silná komunikace, takže já předpokládám, že eh, by to skutečně mohlo dopadnout dobře, ale ano, stál bych kandidaturu. Druhá otázka. Máme příliš mnoho zvláštních zpráv. V roce 2016 jsme měli kolik 36, v roce 2017 o něco méně, ale přece je to někde mezi 20 a 30. Já bych neřekl, že je to příliš mnoho. Problém je v tom, aby to, co vyprodukujeme, bylo relevantní. A e, my tedy doufáme, že to někdo čte, že to není jenom ztráta času a úsilí. E, my máme dva přístupy k tomu, jak si volíme témata pro tyto zprávy. Není to jenom Eh, prostě, že někoho napadne, co kdybychom napsali to a ono. Eh, ne, to je otázka metodiky a kolektivního rozhodování. Přesto se domnívám, že soudní dvůr ve své nové strategii eh, na leta 18 až 20 se chce tedy Eh, trošku to změnit, možná, že jít cestou kratší zpráv, eh, zpráv takových pádnějších, možná, že to by bylo eh, vhodné. Pokud se týče zvláštních zpráv, domníváme se, že ty se více zaměřují na plnění, na výkon funkce a tak dále. Čili to to, to, to je skutečně posouzení různých zdrojů o tom, jak si ta která agentura vede. Podstatné je, aby tady byla zachována také kvalita, ale myslím, že e, účetní dvůr má také ještě jiné produkty, ta standardní zvláštní zpráva, tak to je vlastně o, tam je nějaký briefing paper, e, stanoviska zpravodajů a tak dále. Čili já si myslím, že Eh, ten produkt může vypadat trošku jinak. Eh, otázka je jejich mnoho, já si myslím, že ne, ale je třeba, aby je někdo četl. No a je třeba, aby docházeli k jasným závěrům a byly jasně formulovány. Dále, eh, agentura, která neposkytne dostatek dokumentace. Tak my tady používáme auditní standardy, což je vlastně vyjádření jak už stanoviska k účetnictví. Jestliže tedy máme vydat stanovisko a nemáme se o co opřít, eh, tak v tom případě buď to tedy ty, eh, ta, ta zpráva se smrskne a nebo eh, Další možnost je dát takzvané podmíněné stanovisko, které bude omezené v svém rozsahu. Dvě možnosti tady máme. Děkuji vám, paní kolegyně Dlabajová. Děkuji vám, paní předsedkyně. A také šťastný zvyk všem. Eh, vítejte, pane Murphy, já vám děkuji za vaši prezentaci. Musím říct, že eh, vaše eh, kariéra v rámci EU je skutečně úžasná a vypadá to, že celý váš profesionální život je věnován Evropské unii. Já velice eh, si cením to nového způsobu eh, volby irského kandidáta. Myslím, že to je dobrý příklad. Vy eh, jste pracoval na sérii zvláštních zpráv, které se týkají zaměstnanosti mládeže. To je možná to nejdůležitější, čím jste se kdy zabýval. To je velice užitečné. Myslím, že spolu s jinou Eh, vaší tedy členkou toho eh, účetního dvora jste odvedli velice užitečnou práci. Mám možná jednu takovou eh, těžkou otázku, ale v podstatě nikoho jiného se nemůžeme zeptat, protože vy vlastně znáte fungování účetního dvora z jedné strany a teď se snažíte se dostat do pozice z druhé strany. Čili můžu se vás tady zeptat, jak by, myslíte, měl být reformován účetní dvůr a jak dosáhnout rovnováhy mezi tou politickou eh, součástí, tedy vlivem poslanců, a mezi administrativní části? Vím, že to je obtížná otázka a nikdo jiný mě na ní nemůže odpovědět. Eh, děkuji, děkuji a velice si cením vašího komentáře k té mládežnické hranici. No, já si myslím, že výhodou toho kolegia 28 lidí je taková ta mm, rozmanitost osobních profilů. Jsou tam lidé z politiky, z akademických e, sfér, technokrati a tak dále. E, kdybychom měli pouze jeden typ lidí, tak to by nebylo optimální. Čili já si myslím, že nějaká taková ta správná směs by tam měla být. A ta, ta otázka se vlastně týkala té, eh, té struktury, ano, strukturální reforma. No, také my de facto eh, jsme zahájili reformu v lednu 2016. Došlo k určitému vývoji, ta reforma byla poměrně důkladná, eh, nebyl, nebylo to nějaké, nějaký postupný vývoj, byla to opravdu dramatická reforma. Eh, možná, že ne všechno se povedlo, jak jsme chtěli. A eh, vyhodnocení té reformy a jejich dopadů eh, bude probíhat v letošním roce. A já myslím, že to bude ten správný okamžik se zamyslet nad tím, jestli je to třeba nějakým způsobem doladit nebo jak s tím dál. Pan kolega Zdehovský. Děkuji vám. Mám takovou trošku záludnou otázku, jako vždycky. Vzhledem k faktům, že eh, jste, eh, máte tedy za sebou eh, mnoho let jako úředník účetního dvora a jestliže tedy se trváte po celý mandát, tedy po celých šest let v té mm, nadcházející funkci, myslíte, že byste potom mohl usilovat o další mandát? A druhá věc, genderová rovnováha. Jak vnímáte situaci u Evropského účetního dvora? A jak, jak, se, jak se díváte na to, že je to spíše pánská organizace? A druhá otázka, vaše zkušenosti s auditem. co byste považoval za svůj největší úspěch na poli auditingu? A děkuji vám za odpovědi. Děkuji, pane Zdechovský. E, e, ta otázka, e, druhý mandát, No, tak já jsem, já jsem ještě nenastoupil první mandát, takže nebudu zase tak, jak si domýšlivý, aby už teď hovořil o druhém mandátu. A e, to, myslím, že to, že jsem tam už tedy e, byl jako úředník, to je dobrá praxe. Pokud se týče ta genderová rovnováha, té o tom se už opakovaně mluvilo. Myslím, že pokud se týče e, členů toho učitního dvora, no tak to je vlastně, na to se ptal už pan Taran. V podstatě ty nominace jsou otevřené soutěže takže mm, my, my, my, my jsme tam eh, vlastně měli eh, zastupkyni za Jirsko, která tam byla téměř eh, dva mandáty. Jinak pokud se týče tedy, pokud bychom chtěli dosáhnout té genderové rovnováhy, tak to je ještě dlouhá cesta. Já jsem viděl akční plán pro rovné příležitosti, který vypracoval generální tajemník a tam ta genderová rovnováha je, ale je tam to ještě daleko více, více způsobů a cest, jak ji dosáhnout. Eh, například eh, eh, by šlo o zastoupení žen na manželské úrovni myslím, že jsme se dostali někde z 30 na 30, 36 takže ono eh, tam je to lepší, ale pořád ta rovnost není dosažena. Pokud se týče eh, zkušenosti nebo úspěchu v auditu, tak to je, já mám za svou dlouhou kariéru, takže tam eh, je celá řada věcí, kterých jsem se účastnil, na které mohu být hrdý. Možná, že v poslední době Eh, to byla ta zpráva, eh, o kterou hovořila, o které hovořila paní Dlabajová, ta mlažnická garance, nebo eh, finanční instrumenty s tím spojené. Těch zpráv bylo opravdu hodně a, a de facto já jsem, já jsem prokázal různými pozicemi a každá ta pozice měla nějaké, nějakou tu svoji korunu. Ano, je to tak. A pokud byste byl eh, nominován skutečně, tak eh, možná eh, byste měl možnost také hlasovat pro první ředitelku. Tak, takže eh, eh de facto eh, de facto to by, to by možná mohlo být eh, další krok v kariéře. Pan kolega Štás. Eh, ano, eh, ta genderová rovnováha je velice důležitá záležitost pro náš výbor. A samozřejmě za ta léta eh, jsme tomu věnovali spoustu pozornosti. Ty další dvě nominace, Švédsko a Belgie, budou, to, budou, to budou ženy, čili myslím, že skutečně se ubíráme tam, kam chceme. No, eh, teď nevím, možná to není úplně váš eh, případ, ale eh, je určitě vaší výhodou, že jste prošel těmi zkušenostmi různými a určitě víte, znáte tu Eh, ten obsah práce, byl jste velice aktivním úředníkem a eh, o tom se odvíjí moje otázka. Eh, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a v parlamentu obecně my se spíše soustředíme na kvalitativní audity, spíš na ten kvantitativní. My to říkáme, to se vlastně skrývá tím pojmem audit na základě výkonu. Nám jde tedy o to, aby eh, ta práce přinášela, ty peníze přinášely určitou hodnotu, které eh, do těch auditů vkládáme. A hodně eh, k těm auditům patří tématika etiky a rovnosti. Zajímalo mě, máte nějakou představu, jak by v příštích letech účetní dvůr se mohl více zaměřit právě na tyto aspekty, čili upravit postupy, tak aby eh, právě tyto, eh, tyto obavy byly nějakým způsobem řečeny. Eh, děkuji vám za otázku. Ano, samozřejmě ten audit podle výkonu, tak samozřejmě my se ubíráme tímto směrem na účetním dvoru. Eh, ve strategii pro rok 2020 eh, eh, tam se snažíme více zaměřit právě na ty výkonové aspekty. A jde vlastně o to, jaké, jaký dopad by nebo budou mít tyto fondy, evropské fondy. Čili výsledky jsou samozřejmě důležité, ale kromě toho nás zajímá, jestli ty výsledky byly dosaženy tím nejlepším možným způsobem. Čili skutečně eh, tak toto momentálně na soudní dvoru vypadá. Eh, také máme kapitolu o eh, výroční, ve výroční zprávě kapitolu o výkonnosti musím říct, že eh, v mezinárodním srovnání náš účetní dvůr je poměrně vepředu. I když je to eh, přístup, který je poměrně mladý, takže určitě se bude ještě tříbit a zlepšovat. Eh, také vlastně komisi jsme, jak si sdělovali ve zprávách, že i komise by měla se více Eh, soustředovat na právě výkon, tedy na výsledky. Eh, prostě mm, my, eh, my bychom vlastně měli dospět do nějakého stádia, kde budeme mít jaksi celkovou obecný ten výkonový přístup, ale k tomu zatím nemáme dostatek údajů. Děkuji. Přeji se pan zpravodaj něco, něco říci? Ne, pane Klinci, já se omlouvám, takže vy máte zájem o slovo. Já se, my jsme vás neviděli, ještě jednou se vám omlouváme. Děkuji mnohokrát. U toho, co uvedl náš belgický kolega, tam bych se rád vrátil. Vy, pane Murphy, jste uvedl, že ten performance auditing je v podstatě stejně důležitý jako audit finanční a audit souladu. Já ovšem mám pocit, že by tady mohlo docházet ke střetu zájmu, nebo dnes máme situaci, kdy komise ráda a Evropský parlament stanoví politické priority. Oni určují takové ty klíčové a vy určujete ty klíčové aspekty v procesu performance-based budgeting. A když, jak vy říkáte, stále více jdete k tomu auditu výkonnosti, se kloníte, a řekl to také belgický kolega, tak by mohlo dojít k situaci, že programy aktivity financované z EU byste v čím dál tím větší míře ověřovali i z hlediska politického. A já si kladu otázku, když politické priority dává Rada, Parlament a Komise, tak by pravděpodobně to politické ověřování té výkonnosti mělo být asi v rukou nějakého jiného orgánu než účetního dvora, protože já si myslím, že v opačném případě tady dojde ke střetu zájmu mezi institucemi. Další věc se týká daňových poplatníků. Všichni víme, že občané nejsou příliš spokojeni s tím, že někdy, já neříkám stále, ale přece jenom někdy, peníze daňových poplatníků, zejména ty z evropského rozpočtu, jsou používány nesprávným způsobem, že dochází k zneužívání, ne pouze k mrhání prostředky, ale také k podvodům. Otázka, kterou si kladu, je následující. Jaké šance spatřujete v tom, že no, jaké šance jsou na to, aby účetní dvůr mohl navrhnout skutečně opatření, protože více než navrhnout nemůže, opatření, která by skutečně vedla k tomu, že ta ztracená důvěra daňového eh, poplatníka by mohla být obnovena nebo alespoň, aby se dále nestrácela. Ve vaší zemi, v Irsku, víme, že si například kladete otázku, zda bylo správné, že vláda dala velkým koncentrům speciální daňovou sazbu, takže vlastně prakticky vůbec žádné daně neplatili. To se, myslím, vašemu daňovému poplatníkovi v Irsku nelíbilo. Ale je třeba se mít na mozoru a zvážit si, jak pomocí práce účetního dvora zlepšit důvěru ze strany občanů. A dále vaše budoucnost. Vy jste vedl kancelář Iliany Ivanovi a takto jste měl přímý vhled do práce účetního dvora. Vy tedy jako kandidát máte obrovský náskok s ohledem na ostatní, neboť přesně víte, jak účetní dvůr pracuje jak mohl jste využít tuto práci v kanceláři Iliany Ivinovi to, abyste se nejenom seznámil s problematikou, ale abyste si udělal eh, relativně konkrétní obrázek o tom, jak vy byste rád přesunul eh, to zaměření nebo ty, ty, ty hlavní témata práce účetního dvora, že byste tam zvolil trochu nějaký jiný směr. A Mm, ptám se, mm, aktivně jste podporoval práci Jany Ivanovi, ne tedy jakožto vedoucí kanceláře, ale myslím skutečně z obsahového hlediska. Předsedkyně, děkuji mnohokrát. Děkuji vám, vám za vaši otázku a vítám vás zde jako nového člena našeho výboru. Prosím, odpověď. Děkuji. Já myslím, že to jste nakousl velice zajímavá témata. Máte zcela pravdu. Politická rozhodnutí se činí na politické úrovni a my v účetním dvoře jsme od toho, abychom ta rozhodnutí implementovali a ne, abychom je spochybňovali. To ale neznamená, že, můžeme, že nemůžeme identifikovat rozhodnutí, která jaksi nevedla k očekávanému výsledku. Můžeme tedy potom říci, eh, podle toho rozhodnutí se mělo stát tohle a ono se to nestalo. A proč? A můžeme poskytnout těm, kdo rozhodují, zpětnou vazbu. Výkonnostní audit pro mě není náhražkou eh, finančního auditu, je to jeho doplněk. Jak říkáte, staré musíme mít nějakou eh, důvěru v to, že kontroly probíhají a že, peníz, že penězi se neplýtvá a že zamezujeme podvodům, protože to je eh, nejhorší, z čeho můžeme být obviněni, že zkrátka jen plýtváme penězi a že je snadné podvádět na evropském rozpočtu. Takže tomuto riziku čelíme neustále. Nemůžeme zkoumat výkonnost v izolaci. Je potřeba uh, usilovat o rovnováhu, aby se obě strany vzájemně doplňovaly. Pokud jde o paní Ivanovou a soukromou kancelář, tak uh, ano, byla to dobrá příležitost získat si přehled o účetním dvoře a uh, Zabýval jsem se konkrétními zprávami, pro něž byla e, paní Ivanová reportujícím členem. Už se o některých zmínila paní Dlabajová. E, byla tam kapitola o soudržnosti, takže já jsem se velice zapojoval nejen do jakéhosi přehledu, ale i do konkrétních zpráv, do jejich psaní e, a tak dále. Samozřejmě se souhlasem paní Ivanové, protože tato nakonec podepíše a předá tu zprávu vám, takový je ten proces ale já jsem opravdu byl na tom velmi zainteresován, byl jsem velmi zapojen. Pokud jde o případné změny, tak eh, došlo k velké reformě účetního dvora a eh, ještě zbývá uvidět, jak ta reforma dopadne, protože to byly zásadní změny, pokud jde o přidělování eh, úkolů členům a další. Takže ještě je potřeba počkat na evaluaci v letošním roce, která ukáže, jaký byl reálný dopad. Některé zprávy teď vznikají rychleji, takže nějaký dopad už rozhodně je, ale celkově je potřeba ještě vyhodnotit, co funguje, co ne a co je potřeba ještě zlepšovat a měnit. Ještě paní Ajala se přihlásila o slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A také přeji všem šťastný nový rok. Děkuji, pane Murphy, je mi líto, že jsem nemohla přijít včas, ale měla jsem současně schůzi delegaci do Magrebu, která byla velice komplikovaná. Rozhodně jsem ráda, že jsem vás ještě mohla zastihnout že vám mohu položit dotaz. Není to poprvé, kdy hovoříme o této, tomto této transformaci, o takovém tu pr- přechodu, že jste byl nejdříve zaměstnancem účetního dvora a pak se stanete jeho členem. Já ten proces, tu proceduru znám, mě se to týkalo samotné a musím vám říct, že to není jednoduché, je to relativně komplikovaná záležitost. Jinak účetní dvůr ovšem nemá politickou úlohu. Vy nejste politici, ale navzdory tomu eh, chci říct, že vlastně účetní dvůr politickou roli má, neboť vy prezentujete výsledky, vaše zprávy, a vaše tiskové konference mají obrovský dopad. Eh, občané hovoří o těch informacích, které během konferenci poskytujete, jak v dobrém, tak v špatném smyslu. A z tohoto důvodu eh, si myslím, se musíme věnovat velice vaše, eh, vaší instituci. Samozřejmě je to vždy otázka o pohledu. Je ta sklenka z poloviny plná nebo prázdná? Ráda bych tedy věděla, jak se připravujete na tento možný přechod, tedy ze statutu zaměstnance do pozice člena účetního dvora? E, dosud, e, jak víme, jsme měli tradiční audit a nyní e, se tradiční audit představuje jako něco špatného a říká se čím dál tím více, že bychom měli přejít k novému typu audit, auditu, k auditu výkonnosti. Já si myslím, že je to chyba že spíš jde o to, aby lidé, kteří kteří provádějí audit, byli velice kvalitní a měli profesionální přístup. Například program Marco Polo. Nám bylo řečeno, že se ty peníze utrácí velice dobře, všechno viděli správným způsobem, ale jaký je výsledek programu Marco Polo? Změnil způsoby dopravy? Ne. I když to bylo cílem. Proč ne? Protože neměl dostatečné prostředky. Ovšem audit říkal, že program byl velice dobře implementován, ovšem problém zůstává stejný, že ten výsledek prostě nepřinesl to, co se od tohoto programu očekávalo. Tedy z pohledu tradičního auditu je vše v pořádku, ovšem z pohledu auditu výkonnosti v takovémto případě ne. Já si myslím, že bychom měli přestat s takovým tím chápáním, že je třeba ten audit provádět pouze jedním jediným způsobem, buď tak či onak. Když myslíme na naše občany, naše voliče, tak si myslím, že je jednodušší jim předkládat výsledky auditu výkonnosti, než jim představovat výsledky nějakého profesionálního finančního auditu. Jak o tom smýšlíte? Tak eh, to nebyla přímá otázka, ale já bych se chtěl vrátit k tomu, eh, na co jsem odpovídal už dříve. Pro mě jde o eh, rovnováhu, protože výkonnost a a, finanční, a finance se vzájemně doplňují, ne, nevylučuje se to a obojí je důležité. Nemůžeme zkoumat jenom jedno v izolaci a zapomenout na to druhé. Je to otázka rovnováhy. Pokud jde o komunikaci, tak to je naprostá pravda. I u našich vlastních zpráv víme, že si musíme dávat pozor na formulace, protože i když máme ty nejlepší úmysly a chceme eh, Eh, chceme se vyjadřovat pozitivně, tak eh, média ze své povahy se soustředí na to, co je špatně, eh, a to už je mimo naši kontrolu. Takže musíme si dávat pozor na to, že to, co říkáme, může být špatně vyloženo a může to mít následky. To je úkol, který máme a bereme ho vážně. A na závěr pan zpravodaj kolega Tarant, prosím. Děkuji vám. tak já bych se ještě vrátil k otázce kolegyně Dlabajové na různé problematické složení politických, vědeckých, profesních a tak dále sil v Lucemburku. Nemusíte odpovídat, ale pokud souhlasíte, můžete jenom kývnout. Já doufám, že pokud vás eh, doporučíme jako člena účetního dvora, tak eh, v rozpočtovém výboru nikdy nepožádáme o, nikdy nedostaneme požadavek o transfer jako v loňském roce, když účetní dvůr zapomněl, že bude slavit 40-leté výročí a bude potřebovat milion navíc eh, pro členy účetního dvora. Můžete přikývnout ale Přesně takhle eh, jste to říkal. I tady si musíme dávat pozor na formulaci, protože pokud něco poškozuje Evropské unii, Evropskou unii, tak přesně takovéhle malé projekty udělají mnohem víc škody než užitku. A konečně, jak jsem říkal eh, už na začátku, tak ještě před slyšením jsem byl pozitivní k vaší kandidatuře, e, nejenom kvůli vaší osobní kariéře a dosavadním výsledkům, ale také proto, že ta metoda e, je velice zajímavá. Metoda toho, e, jak Irsko došlo k tomu, že vás vybralo. Takže mám velkou radost a žádám kolegy z výboru, aby měli taky radost. Protože dnes, pokud budeme hlasovat pro, ukážeme, že eh, notoricky známý Murphyho zákon, který eh, říká, cokoliv se může pokazit, se pokazí, je špatně, neplatí, protože teď to pan Murphy vyvrátí. Děkuji. Jedenfalls haben wir einen sehr kreativen Berichterstatter. Každopádně máme velice kreativního zpravodaje, který bere svůj úkol vážně. Tím jsme u konce slyšení eh, kandidáta na irského člena účetního výbora. Eh, pane Murphy, děkujeme. S hlasováním počkáme až po slyšení paní Lindström. Děkuji, že jste přišel a přeji hodně zdaru. A teď eh, bych chtěla přivítat švédskou kandidátku paní Evu Lindström. Ja. Happy to have you here, and you get immediately the floor, please. Hmm. Mrs. Chairman. Paní předsedkyně, vážení poslanci výboru pro rozpočtovou kontrolu, dámy a pánové. Je pro mě samozřejmě velkou ctí eh, být tu před vámi jakožto švédská kandidátka do Evropského účetního dvora. Eh, pokud dostanu příležitost eh, pracovat jako členka účetního dvora, vynasnažím se svou roli naplnit v souladu s očekáváními, která ve mně máte, o nichž vím, že jsou vysoká. Po dobu mé profesionální kariéry jsem se zabývala stavem veřejných financí, auditem a evaluací. V různých organizacích a v různých funkcích jsem se snažila o kvalitní eh, řízení ve veřejném sektoru. A když dovolíte, chtěla bych uvést několik příkladů ze své zkušenosti. Na počátku 90. let bylo Švédsko v hluboké recesi a prodělávalo závažnou krizi veřejných financí. To byla krize, kterou si země zavinila víceméně sama. Chyběly tvrdé ekonomicko-politické cíle, rozpočtový proces byl příliš laxní a neexistovalo, fun, neexistoval fungující a nezávislý monitoring, monitoring fiskální politiky, což byly důležité faktory krize, což vedlo k rozpočtovému deficitu 11% v roce 93. Tehdy jsem byla jmenována vedoucí oddělení a později rozpočtovou ředitelkou na ministerstvu financí financí. Účastnila jsem se tvrdé práce na velice tvrdém eh, konzolidačním fiskálním programu a na implementaci úplně nového rozpočtového postupu. Zásadním rysem toho nového postupu eh, byl eh, jasné nastavení z hora dolů, top down, s cílem přebytku a tento nový proces byl zásadní institucionální reformou a myslím si, že splnil svůj účel a dobře nám posloužil. Pro mě osobně tato rozpočtová konzolidace a prioritizace a e, tvorba rozpočtu na základě výkonnosti, to jsou e, ideje, které se nesou od té doby sebou. Pakliže máte na starosti veřejné finance, je zásadní, abyste byli schopni říci, jaká je přidaná hodnota pro společnost a jaké výkonnostní indikátory se mají používat na proskazování prospěšnosti protože e, moudré nakládání s penězi daňových poplatníků je zásadní pro důvěru ve společnosti. Další důležitou změnou ve Švédsku bylo zřízení e, nového Národního auditního úřadu v roce 2003 a já jsem byla jednou z prvních generálních auditorek. Cílem této reformy bylo zajistit nezávislé audity vládních financí v souladu s Limskou deklarací. Tato eh, organizace je nezávislým orgánem pod kontrolou parlamentu, což byl zcela nový prvek ve švédském eh, ústavním systému. A v prvních letech financování jsme s kolegy eh, vynakládali značné úsilí na aktivní dialog s relevantními aktéry. A zkoumali jsme také způsob, jakým byl audit vykonáván, zejména v oblasti výkonnostního auditu. Soustředili jsme se na systém záruky kvalit, na odpovědnost, ale také na vnitřní produktivitu a efektivitu. Většinu své profesní kariéry jsem věnovala e, e, finančnímu řízení e, a během několika svých funkcí jsem se zabývala také organizačním rozvojem a interními reformami. A jedním z důležitých úkolů bylo zajistit interní efektivitu a účinnost. Dalším bylo zajistit, aby rovné příležitosti se staly základní a důležitou složkou moderního pracoviště. Tyto zkušenosti mohou být cené, pokud jde o práci na modernizaci a rozvoji eh, Evropského účetního dvora. Pokud eh, budu poctěna vaší podporou, budu eh, propagovat principy transparentnosti, integrity a profesionality a budu plně respektovat etický kodex a profesní standardy, včetně standardů etických. Toto jmenování by si žádalo mou plnou pozornost a e, mé plné odhodlání a já e, se budu snažit e, plnit roli v Evropském účetním dvoru tak, abych posilovala důvěru evropských občanů v instituce. Děkuji vám za pozornost a velice ráda odpovím na jakékoliv otázky. Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung. Děkuji vám za představení a nyní dávám slovo uh, panu zpravodaji. Thank you, Madam President. Uh... Thank you, Lindström. Um... Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji paní Lindströmová. Jak jste řekla, eh, ten tragický rok 93, eh, kdy švédský rozpočet se propadl do 11% deficitu, tak já se musím eh, já se musím přiznat, že za to trošku můžu já, poněvadž jsem jaksi pracoval jsem pro eh, švédskou vládu a eh, mm, chtěli jsme, to byla vláda Karla Berta, my jsme prostě se snažili udržet určité peníze pro nějaké účely. Tady jsme eh, teď ve výboru a my samozřejmě jsme se seznámili s vašimi odpověďmi. Mám dvě otázky. A to za prvé, Možná byste nám mohla trošku něco říci o iniciativách a modernizaci, kterou, eh, které jste tady proved, prováděla ve eh, švédském eh, kontrolním úřadu a v podstatě hm, taky máte nějaké zkušenosti s podobnou institucí v Lucembursku. A ta druhá otázka, to se týká vaší odpovědi číslo 16. A sice, jestli by účetní dvůr měl, by mohl být podrobnější, konstruktivnější, mm, a aby nám tedy více legislátorům tedy pomáhal. Čili tento přístup věci vítáme, ale opět eh, zkuste nás trošku inspirovat jaké změny byste zaváděla? A třetí otázka, to je trošku obtížnější. Eh, nám se líbila ta odpověď, eh, ten, ta, ta odpověď na číslo 19. Kdybyste ji mohla tedy jaksi eh, vyslovit, to by nám, to by nás, to by nám pomohlo. Tak první otázka. Iniciativy Eh, když jsme zakládali eh, Národní kontrolní úřad ve Švédsku. Musím říct, že eh, tato instituce musí nezávisle a opti, tedy nezávisle a nestraně provádět audit financí, čili já myslím, že to bylo celkem jasné, byl to v podstatě výkonový audit a Důležité bylo mimo jiné vybudovat si vztahy ke všem, ke všem zainteresovaným stranám, zejména k švédskému parlamentu. Myslím, že takováto instituce eh, to považovala za velice důležité ve srovnání s tím předchozím orgánem. Čili šlo tedy o to, aby ty audity byly kvalitnější, aby eh, byly časově, tedy lépe načasovány a aby zde byla lepší spolupráce taky s těmi auditovanými stranami. Co se týče typu doporučení, která by měla tato instituce dávat, já myslím, že velice důležité je to, že ta instituce má obecně usilovat o zlepšení situace. Takže ta doporučení by měla být jasná, konkrétní, možná ne zbytečně podrobná, poněvadž to už by přesahovalo zodpovědnost auditu, auditorů, tedy eh, jak si tak by ten mikromanagement, to ne. A ta třetí odpověď je ano, ano. Eh, pro práci v této pozici opravdu je nutno mít eh, důvěru parlamentu. Děkuji. Eh, pan kolega Zdechovský jako první. Děkuji vám, paní eh, předsedající. Děkuji, paní Lindströmová, za to, že jste mezi nás zavítala a odpovídáte na naše otázky. Eh, vidím, že odpovídáte velice stručně a jasně na eh, všechny otázky. Já mám dalších pět krátkých otázeček a byla bych, byl bych rád, kdybyste je zodpověděl všechny. Za prvé, jak eh, vidíte v svoji budoucí roli v složení soudu? Druhá otázka, jak byste osobně zvýšila výkon, výkonový výkonové provádění auditů? Třetí, Eh, největší eh, slabina eh, v procesech, které používá audit. Jaká je? Za čtvrté, jak byste lépe dále tedy zdokonalila fungování Evropského účetního dvora a za páté, v neposlední řadě, kdybyste měla rozhodnout, v kterých oblastech by se, nebo na které oblasti by se účet Tní dvůr měl soustředovat, tak které by to byly? A děkuji vám za krátké a jasné odpovědi. Ano, děkuji za to pětici ne příliš jednoduchých otázek, ale budu se snažit. Tak za prvé, myslím, že nemohu eh, odpovědět eh, příliš podrobně, eh, spíše jak si obecněji na podrobnější je příliš brzy. Já ještě nevím, jaká bude moje role, pokud budu podpořena, ale samozřejmě to bude záviset taky na předsedově a kolezích. A já mám jedinou prioritu a to je být užitečná, což se zhoduje s mojí zkušeností z toho eh, švédského kontrolního úřadu. Čili já opravdu nevím, jak má budoucnost bude eh, vypadat a mm, samozřejmě hodně to záleží na <laughs> výsledku dnešního rozhodnutí. Pokud se týče eh, výkonového auditu, Eh, bohužel musím odpovědět podobně, než eh, navrhneme definitivní řešení eh, na stávající problémy, tak já skutečně bych chtěla začít tím, že si ty konkrétní problémy prostuduji důkladněji. Já si nicméně myslím, že je velice důležité pro ten performance audit Eh, abychom měli opravdu vysoké ambice a také, že je velice důležité eh, soustředit, eh, tedy spolupracovat se všemi, všemi zainteresovanými stranami, zejména tedy výborem kont. Co se týče slabin účetního dvora, tak eh, eh, možná na to bych taky odpověděla později, až budu mít vyjasněné, eh, vyjasněné mm, názory. Vaše otázka, co tedy, na co se zaměřit a jaké priority u toho výkonového auditu. Já jsem si četla strategii dvora na léta 2018 až 2020 a obecně se domnívám, že je taková docela moudře napsaná. Když se rozhoduje o tom, co se bude podporovat auditu, eh, tak eh, tady je skutečně třeba mít eh, dobrý, dobrou úroveň dialogu s vámi. E, určitě jedním e, ze způsobů, jak tomu přistoupit, je zaměřit se tam, kde jsou peníze. E, audit se vždycky zaměřoval spíše na ty velké programy, kde se točí hodně peněz a druhý přístup je třeba pohlednout do budoucnosti, jak by to v budoucnosti mělo být, co by mělo probíhat, bude mít strukturální změnu, jimiž drivery budou eh, robotizace, digitalizace a podobně. A já si myslím, že to všechno eh, bude mít spoustu různých eh, důsledků. Čili toto by byla určitě velice důležitá oblast pro kontrolu. Nejenom tedy pro komisi a členské země, aby tedy dělali věci správně, ale aby také volili správné věci, které mají dělat. No a za třetí, důležitá role eh, auditora účetního dvora je eh, zajišťovat a budovat eh, důvěru ve společnosti a to zas není tolik o penězích, ale spíše o politice. Čili to je také důležitá věc. Třeba já nevím, programy, které se týkají migrace, integrace a podobně. Ale to je všechno velice předběžné, tyhle moje odpovědi. E, určitě e, nemám určitě odpovědi. Paní kolegyně Dlabeová, prosím. Děkuji. E, vítám vás, paní Lindströmová. Myslím, že tedy vypatříte k těm, kteří přispějí k tomu, aby ten účetní dvůr navenek vypadal příjemněji. Já bych se chtěla eh, zeptat na některé věci, které se týkají vaší profesionální dráhy. Ve eh, Šve, Švédsku tedy jste byla hlavní auditorkou v roce 2003 a tam jste tedy prováděli důležité kroky. Zajímalo by mě, jestli z dnešního hlediska eh, byste něco dělali jinak Protože ta kritéria byla tenkrát jiná, čili jak byste to dělala jinak z dnešního hlediska? A poslední otázka, to je zodpovědnost na evropské úrovni. Pokud se podíváme na vaši pozici, zkušenost také z ministerstva financí, jak se díváte na míru odpovědnosti institucí a členských zemí obecně? A jak by se k tomu měli členské země stavět. Co by se mělo zlepšit z vašeho hlediska? Děkuji. Děkuji. Velice zajímavé otázky. No, co bych udělala eh, jinak, to je eh, obtížná otázka. Eh, my jsme byli v procesu velkých a hlubokých změn a de facto byli jsme také pod tlakem, také vzhledem tedy k tomu, jak to vypadalo ve vládě a možná, že bychom se ještě více zaměřovali na dialog a komunikaci a samozřejmě na roli eh, těch institucí eh, ve společnosti. Takže možná i ta, ta komunikace asi. A co se týče té zodpovědnosti, myslím, že velice důležitá věc je, že ta eh, zodpovědnost by měla být souvislá bez mezer. A to může být velmi relevantní pro váš výbor, protože vytvářejí se nové nástroje, zejména finanční nástroje, a já myslím, že je velice důležité, aby tedy ta, v tom řetězci zodpovědnosti nenastaly žádné mezery. To je skutečně požadavek otevřenosti, transparentnosti, možnosti eh, dobrat se odpovědi na otázky a tak dále. Čili, jak říkám, ta zodpovědnost musí být nepřetržitá a to se týká jak evropských institucí, tak také členských zemí. Členské země možná mají různé procesy, které používají a mm, parlament eh, taky možná trošku fungují jinak jsou tam jiné vztahy mezi eh, státními institucemi. Takže to všechno je třeba samozřejmě respektovat. A nyní eh, pan kolega Klinc. Děkuji mnohokrát. A rovněž vás zde na výboru, paní Lindström, srdečně vítám. Máte široké praktické zkušenosti a nakonec jste byla činná jako státní tajemnice u ministra Michaela Damberga to vás, eh, myslím, velice ctí, neboť jste byla částem Single Political Appointee. V, tomto, v této souvislosti mám otázku na vaše politické směřování, neboť jste otázku číslo pět nechala v podstatě zcela otevřenou. Běžně ve většině zemí, které znám, se člověk státním tajemníkem stává na základě politické orientace či příslušnosti k nějaké politické straně a většinou se to tady obsazuje politicky, tato místa. Zcela zřídka dochází k tomu, že státní tajemník je obsazen z hlediska svých odborných schopností. Ptám se tedy proto, jak jste vy se stala státní tajemnicí, bylo to odborné či politické, nebo to také souvisí s nominací na ten úřad, o kterém hovoříme dnes. Druhá otázka. Jak jsem mi řekla, máte široké praktické zkušenosti v mnoha různých oblastech, což si myslím by mohlo být velice užitečné pro váš budoucí úkol, pokud budete jmenována členkou účetního dvora. A já se vás ptám, eh, v čem jste se poučila v té, z této vaší činnosti, zejména jste, když jste pracovala eh, nezávisle, jako nezávislá poradkyně? Jaké zkušenosti jste takto získala touto činností a jakým způsobem byste je podle vás mohla využít při vaší práci na účetním dvoře? Třetí otázka. Při eh, minulém slyšení před chvíli jsme se doslechli, že účetní dvůr se čím dál tím eh, více zabývá tím, tam, tím, tím takzvaným performance auditingem, tedy ne pouze otázkami nákladů, ale také otázkou výkonnosti. Ovšem, měřený toto, takovéto výkonnosti je často i e, politické, neboť výkonnost, výkon spočívá v tom, že e, jsou zrealizovány mm, ty politické e, úkoly, které dala Rada či parlament. Takže se vás ptám, jak toto hodnotíte, jak hodnotíte nový audit výkonnosti, tento přístup? Děkuji. Já bych eh, začala eh, svoji současnou pozici státní tajemnice. V tom eh, otazníku to je vysoký úředník, který spolupracuje s ministrem a moje zodpovědnost zde je často interní, to znamená řízení a zvládání denní, každodenní práce ministerstva. Já eh, nemám žádnou politickou afiliaci, byla jsem vlastně překvapena, když se na mě pan ministr obrátil, že a nabídl mi tady tuto, toto místo. Je to ministerstvo eh, pro průmysl a inovace, to podnikání a inovace. A, takže já jsem mohla využít eh, své zkušenosti z auditu a také z ministerstva financí. Takže já skutečně nejsem politicky vyhraněná. Pokud se týče e, poučení, které jsem si vzala, to je možná obtížná otázka. Asi vás zklamu. E, mnohé z těch organizací, ve kterých jsem působila, tak eh, hodně jsem se zabývala organizačními změnami a rozvojem. To je a mm, je to oblast, kde ty změny vždycky trvají. Mm, pokud chcete dosáhnout nějakých eh, změn, které přežijí, tak eh, musíte pracovat s lidmi a mm, pomalu a eh, vyhodnocovat a tak dále. Čili, já už jsem to řekla v odpovědi na jinou otázku, velice důležitá interní komunikace. Jinak, pokud to nejde, tak je, jsou věci ohroženy. Takže tak nějak bych to zhrnula. Jak to tedy vypadá? Prostě organizační změny. A pokud se týče výkonnostního auditu, to byly zásadní otázky, které jste znesl. Výkonnostní audit je velmi obtížná věc, těžko se přesně eh, definuje, poněvadž ta, ten, ten výkon, ta výkonnost, nevíme, co to je, někdy je to činnost, jindy to může být eh, dopad a na mm, spoustu věcí, ale obvykle se hovoří o ekonomičnosti, e, účinnosti a efektivitě. A myslím, že to všecko je de facto součástí Eh, výkonnostního auditu. A pokud v tom tedy pracujete, tak musíte mít trošku odvahy. Nesmíte se bát eh, prostě eh, nakouknout do věcí a nejenom tedy jde o to, jestli se věci dějí správně, ale jestli se dějí ty věci, které se dít mají. Čili ten výkonnostní audit to není nějaká jednotná šablona. To prostě v různých situacích znamená různé věci. Čili tak to podle mě funguje a tak to budu podporovat. Paní Kajala. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A srdečně vás zde vítám, paní Lindströmová. Jsem potěšena, že švédská vláda nám posílá jako kandidáta ženu, tedy kandidátku. Neboť eh, vždy tady po, uh, slýcháme taková vyznání, podpory, rovnosti žen a mužů, ale v praxi se příliš mnoho neděje. Proto jsem ráda, vy jste hovořila o tom, že výkonnost, audit výkonnosti se musí provádět různě podle eh, v závislosti na tematické oblasti, které se to týká. Vy máte mnoho zkušeností. Jaké poučení jste si odnesla? Co jste se naučila o těch eh, zásadních eh, indikátorech? Co nám můžete říci o indikátorech, které by ověřovaly správnost práce našich tří institucí, tedy komise Rady parlamentu a také samozřejmě národních účetních dvorů, tedy nejvyšších národních kontrolních úřadů, momentálně se snažíme eh, zjišťovat eh, účinnost rozpočtu a proto se vás ptám, máte pocit, že by nějaké takovéto indikátory, ukazatele měly hrávat v budoucnu zásadnější roli? Další otázka. Vy jste řekla, je to velmi slibné, že účetní dvůr sám o sobě nemůže nutit členské státy, aby něco vylepšili. On má pouze právomoc vydat doporučení. Ovšem, co udělat může, to je kontrola práce komise, a také členských států, a tak zajistit dodržování legislativy a veškerých standardů. Mohla byste nám k tomu uvést něco bližšího? Znáte účetní dvůr? Ve Švédsku jste byla členkou kontaktní skupiny. Jakým způsobem, podle vás, je možné dosáhnout toho, aby eh, doporučení účetního dvora měla reální dopad? Mělo by se to například rozesílat jiným eh, institucím, parlamentu. Možná by z toho byli ministři poněkud nervózní, ovšem nebyl by nějaký efektivnější způsob, jak zajistit, aby členské státy brali doporučení účetního dvora vážně a implementovali je. A samozřejmě také spolupracovali, aby poskytovali veškeré údaje, které účetní dvůr pro svou práci potřebuje. Zejména s ohledem na rozpočtové prostředky, které podléhají sdílenému řízení. Děkuji. Děkuji vám za zajímavou otázku. Pokud se týče eh, výkonnostního auditu a rozpočtování, ehm, myslím, že Švédsko tady eh, dospělo hodně daleko, ale indikátory si vláda stanovuje sama. A někdy se může stát, že ten eh, Národní kontrolní úřad může, mít, eh, může přeložit doporučení, jak tato kritéria formulovat. Ale není to otázka vyjednávání nebo dohody. Je to v podstatě vládní zodpovědnost. Velmi eh, důležitým úkolem je ovšem prověřit audit. Eh, prověřit tedy v rámci auditu také ty eh, indikátory, které si vláda volila. Takže já myslím, že eh, ten Evropský účetní dvůr vlastně se do toho pouští možná, že ne všech in, ukazatelů, ale mohlo jich příliš mnoho, ale myslím si, že je moudré se na ty ukazatele zaměřit. Eh, další otázka, co může eh, účetní dvůr, eh, jak může konat, pokud se týče kvality dat poskytovaných z členských, z zemí. Jak jsem řekla, pro nás je důležité vyvíjet tlak na komisi, která je zodpovědná za tyto věci. By bylo dobré, kdyby ta doporučení Eh, úředního dvora byla co nejpřesnější, tedy co by se mělo požadovat od členských zemí. Čili mm, to by byla jedna možnost vývoje těch doporučení a samozřejmě zlepšovat kvalitu. Další věc je kooperace mezi eh, účetním dvorem a eh, nejvyšším kontrolním úřadem v členské zemi. To je velice důležitý prostor Tady to je prostor setkávání, debat a vzájemná výměna doporučení. Čili výměna názoru, výměna metodik, ale také závěrů nálezů statistik. A za třetí myslím, že důležité je to, aby když tedy Eh, úřední dvůr provede zprávu, má eh, informace o situaci eh, v různých zemích, mělo by to být transparentní a české země by měly být pozbuzovány, aby ty zprávy četly a mohli si tedy si zlepšovat statistiky, zlepšovat data, která se potom dostanou komisi, čili to je vlastně takový okruh, to je celá taková ta skládačka. Já jsem se sama dala na seznam řečníkům. Je velmi zajímavé, kolik různých oblastí jste poznala. Vy máte takovou jaksi víceúčelovou zbraň tímto způsobem. Eh, mám několik otázek. Za prvé, s jakými evropskými programy jste měla dočinění, pakliže vůbec ano, jaké byly vaše zkušenosti s evropskými programy? Druhá otázka, tu dávám každému kandidátovi. Otázka, kde vy budete vidět svou klíčovou oblast ve činnosti a kde budete žít. Eh, skutečně se s celou rodinou eh, přestěhujete do Lucemburku tak, aby se tam byla co možná nejvíce přítomná, nebo hodláte pobývat eh, v Lucemburku dva, tři dny v hotelu a pak se vrátit zpět do Stockholmu, kde se určitě žije velice krásně. Děkuji vám za odpověď. Děkuji. Já jsem se nezabývala žádným programem EU, ale znám to z četby. Čili eh, určitě se tím budu muset zabývat eh, více na profesionální úrovni. No a eh, samozřejmě pokud dostanu váš vaši podporu, tak samozřejmě se musím přestěhovat do Lucembursku, Lucemburska. No a mm, tak to v podstatě bude. To také doufáme. Další otázky nejsou k dispozici, takže na závěr dostává slovo pan zpravodaj. Well, it's a pleasure to... Eh, je mi potěšením, že mohu uzavřít tuto debatu, poněvadž eh, eh, byla velmi pozitivní a pozbudivá. A proto já vás nechci nějak stresovat eh, otázkami, jako jestli třeba je třeba změnit, eh, změnit smlouvy, jestli všichni auditoři se členských zemí musí být eh, v Lucembursku, nebo jestli by stačilo méně lidí. Ale jste vlastně řekla, že jste připravená postoupit do dobrodružství, stěhovat se do Lucemburska, Eh, která, eh, až tam bude stěla inkognito, ale také oficiálně. Ale až tam budete, až proběhne hlasování zde a v radě, možná byste mohla najít čas a návahu, abyste, mm, mm, eh, jak se vyjádřila, zamyslela nad výkonnostním auditem smluv také. Dobře. Děkuji. Kolegové, já myslím, že máme velmi dobrou kandidátku a že můžeme ji podpořit pro práci v Lucembursku. Nyní jsme dospěli k veřejné části našeho slyšení a prosím vás, aby během hlasování všichni kteří nehlasují a nejsou součástí eh, sekretariátu frakce či našeho výboru, aby všichni tito lidé opustili i hned náš sál. Ja. Darf ich? Ja. Darf. Ich möchte, I would like to ask you to prepare... Ráda bych vás poprosila, abyste si připravili hlasovací karty. Budeme mít tajné hlasování s hlasovacími kartami.